Myslím si, že můžeme zahájit naše zasedání. Takže kolegyně, kolegové, vážené dámy, vážení pánové, dnes se scházíme na našem zasedání. Máte k dispozici pořad jednání. Může být tento program přijat? nemáte ale žádné námitky? Není tomu tak? Ne, do, jako doplnění bych rád řekl, že minulý týden jsme měli spoustu práce protože tady panovaly takové šumy a pověsti, že komisař Ševčovič, eh, kterému jsme jednohlasně udělili votum, že možná díky rotaci by, patřil, by ho dali někam jinam a měli bychom dostat jiného komisaři a proto eh, jsem oslovil všechny koordinátory, že napíšu Junckerovi a řeknu mu, že my jsme přesvědčeni o našem votu a že si přejeme, aby získal toto portfolio a nebyl šoupnut do jiného rezortu, abychom museli dělat další slyšení. Tento dopis eh, s tím dopisem souhlasilo všech sedm koordinátorů, poslal jsem to panu Junckerovi, stejně tak jako předsedovi parlamentu Schulzovi a doufáme, že získáme pozitivní feedback, že se nic nezmění. Ten dopis jsem také zaslal všem koordinátorům a chcete-li si ho přečíst, tak se obraťte prosím na své koordinátory abyste viděli, že to skutečně tak bylo. Tento dopis byl také dán k dispozici tisku a doufám, že to už bude skutečně poslední tečka zatím, abychom nemuseli mít nové slyšení. Dobře, E, zápis ze 3. září, pakliže tady nemáte žádné námitky, E, tak to považujeme za schváleno. E, rozhodnutí schůze z koordinátoru z 3. 18. září jsou k dispozici, pakliže do dnešního odpoledne do 16 hodin nedojdou žádné námitky, bude to platit jako schválené. Také v pořádku. Dobře, a teď se dostáváme teda k prvnímu hlasování, protože dnes musíme odhlasovat několik věcí, protože budeme jednat s radou. Nejprve si uděláme zkoušku Máte každý svou hlasovací kartičku sebou? Dobře, tak se podíváme ve výboru, dobře, vám promineme, nemáte lí, ale na plénu to nejde. Možná, že ten problém hned vyřešíme, protože evropští lidovci většinou mají o jednoho, o dva více, než kolik je přípustné. Takže test. Zkuste to prosím ještě jednou. Možná, kdybyste si sedla někam jinam, nebo sedl někam jinam. Ne, teď je to v pořádku, tak děkuji. Dobře, eh, tak všechno eh, je, jak má být. A v tom případě si Teď uděláme zřejmě zkušební hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Tady vidíte výsledek. Teď musíte říci ne, musíte předtím říci, jak budete hlasovat, když to bude ústně, abyste se nenechal ovlivnit hlasováním. Dobře, tak já se vždycky na vás podívám a um, Skoordinujeme to dobře. Tak jsme si to zkusili a začneme. A hlasujeme vyjednávací mandáty ke všem šest částem železničního balíčku. Mezitím tady panovaly zase takové šumy, že to nechceme, ale my jsme řekli, že chceme všech šest balíčků, tak se to rozhodlo v lednu a parlament to rozhodl a rada tedy ještě to nezvládla. Takže teď budeme jednotlivě hlasovat eh, za každý jednotlivý mandát, přičemž pro přijetí je zapotřebí absolutní většiny eh, všech členů, a to znamená než 25 hlasů. Začneme s hlasováním. Pan předseda si není zajedno. Takže první železniční balíček, takže první hlasování Eh, z pana zpravo, zprávy pana zpravodaje Sasoliho. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže toto je jasné, 37 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Druhý mandát se týká to je zpráva pana Wim von van de Kampa. Zahajuji hlasování. Jak hlasujete vy? Dobře. Ukončuji hlasování. To též stejný výsledek přijato. Třetí je zpráva paní Bilbao Barandiky, která je zpravodajku, tady nevidím. Aha, už ji vidím, děkuji. Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A 38 pro, 2 proti. No to je tedy ohromná změna. Další zpráva e, zpravodé Michaela Kramera, toho dobře znám. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 38 pro 2 proti, nikdo se nezdržel. Další zpráva je zpráva Roberta Cíleho. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. 37 ku 2 plus 1 se zdržel. Další zpráva je zpráva Mary Kühlönen. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. 36 ku 3, po případě plus 1, takže 37 pro. A teď se dostáváme k hlasování směrnice o hmotnosti a rozměrech. Zpravodaj Jörg Leichtfried je zde. Ne? No ale přesto budeme hlasovat, takže zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 8,30 ku dvěma, takže 9,30. A teď statistika železniční dopravy. Pravodé Michal Krámer, zahoj hlasování. To jsem nepochopil. No jo, to nějak to zjistíme. Pravý pan předseda, ukončuji hlasování. 39 pro, 1 proti, takže 40 pro, 1 proti. Další hlasování eh, je statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách. Eh, zpravodaj Bas Aykut a zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. třicet, jeden se zdržel, nikdo proti, takže 40 ku 1. Takže to byla veškerá hlasování. Dnes tady máme zástupce komise z DG Move, aby nás informovali o situaci aktu v přenesené pravomoci v rámci směrnice o inteligentních dopravních systémech služby poskytování informací o provozu v reálném čase. K tomu bych chtěl říci, že za prvé Eh, stávající směrnice 2010-40 EU komise dává právní základ pro akt k přenes, přenesené pravomoci ke specifikacím IDS. Za druhé, Evropský parlament, co se týče akt přenesené pravomoci, má dvojité právo přeskumu. Za prvé může rozhodnout zase to delegování vzít zpět a za druhé může znést námitku proti tomuto opatření a požádat komisi o předložení nového návrhu, který by zohlednil námitky parlamentu. E, v tomto případě se stále ještě jedná o opatření v přípravném stádiu, to tedy znamená, že jakmile formálně bude předložen návrh, tak bude stanovena lhůta pro eventuální vznesení námitky. Mm, prosím teď komisi, aby akt přenesené pravomoci a s tím související postup představila. To udělá paní Kopčinská. Bitte, Sie haben das Wort. Prosím, máte slovo. Thank you, uh, very... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejdříve ze všeho bych vám chtěla poděkovat za to, že jste nám dali možnost sem přijít a odprezentovat vám informace o návrhu aktu v přenesené pravomoci stále jsme ještě ve stádiu, kdy nebyl tento akt přenesené pravomoci přijat ze strany komise, nicméně oceňuji velice možnost, že s vámi můžeme na toto téma pohovořit. Ačkoliv pan předseda už rámcově představil ten systém, jak funguje, tak skutečně tato směrnice vstoupila v platnost v srpnu 2010 a připomínám, že byla přijata velmi rychle a to také díky vynikající práci, kterou odvedl Evropský parlament. Tato směrnice měla tři hlavní cíle. Za prvé, urychlit koordinované využití a Eh, zavedení inteligentních systémů v silniční dopravě, ale také intermodální systémy, aby byla vylepšená interoperabilita a aby také eh, využití těchto systémů bylo v Evropě eh, navazovalo na sebe. Bylo, bylo tam šest prioritních akcí, u kterých komise měla předkládat akty přenesené pravomoci. Služby informací v reálném čase jsou právě jednou z těchto prioritních akcí. Důležité je pamatovat na to, že u těchto aktů přenesené pravomoci nebude komise nic zavádět, tyto služby zavádět, ale spíše bude vytvářet rámec a podmínky, které musí platit, být splněny, pokud by takovéto systémy měly být v, Evropsk- v členských státech zaváděny. Přenesení pravomocí na Evropskou komisi už eh, Směrnice předpokládá na 7 let, to znamená do roku 2017. Měli bychom všichni pamatovat na to, že za prvé tato směrnice sama o sobě se dotýká poměrně nového, nové oblasti, která se týká propojení mezi dopravy a informačními službami. To znamená, je to velice nové téma, nová oblast, kde se technologie velice rychle vyvíjejí, ale také uh, je to taková inovativní legislativní struktura, protože v přenesené pravomoci jsou poměrně novým nástrojem jak pro Evropskou komisi, ale také i pro Evropský parlament a radu. A z tohoto důvodu, když jsme zahájili práci na těchto aktech přenesené pravomoci, říkali jsme, že je třeba toto vše provést společně, ve spolupráci, jak s členskými státy, prostřednictvím jednání expertních skupin, ale musíme také zajistit, aby byli přítomni na těchto jednáních také zástupci výboru TRAN z parlamentu. A v neposlední řadě je třeba nadále pokračovat v jednání na podobných zasedáních jako dnes, kdy vás budeme informovat o aktech přenesené pravomoci ještě před tím, než jsou přijaty, ještě ve chvíli, kdy jsou diskutovány i v rámci komise. A teprve, až je projednáme, budou tedy formálně zaslány radě a parlamentu. Pokud jde o konkrétně tento akt přenesené pravomoci, to znamená informace v reálném čase, na tomto tématu již pracujeme více než rok. Začali jsme širokými konzultacemi všech zúčastněných, měli jsme sedm jednání s odborníky, které jmenoval jmenovali členské státy, účastnil se také sekretariát výboru TRAN a byla to veliká výzva, protože si asi vzpomenete, že samotná směrnice je velmi široká. Široce popisuje, co vlastně všechno by mělo být pokryto tímto aktem přenesené pravomoci. Na začátku jsme se tedy snažili dospět ke společné vizi, abychom zajistili, že se všichni shodneme na té definici a na příslušných problémech. Také jsme chtěli zajistit, abychom tam vyjmenovali nezbytné tedy problémy či nedostatky, se kterými je třeba se vypořádat a abychom se shodli na společném přístupu, který dosáhne nezbytného přínosu a na druhé straně nepřinese zbytečné náklady či břemeno, které by potom musely nést členské státy. Také jsme informovali Evropského inspektora pro ochranu údajů, protože toto je velmi důležitá složka celé směr, směrnice ITS a proto jsme tady zajistili, že i Evropský inspektor pro ochranu údajů bude plně informován, že bude plně zapojen do naší práce. U tohoto konkrétního aktu přenesené pravomoci eh, není příliš pravděpodobné, že bychom se potýkali s problémy, eh, které souvisejí s eh, uchováváním či zpracováním osobních údajů, protože tady jde se spíše o dopravní údaje, která, která se týkají tady dopravní situace a tak dále, a ne o osobní data. Jak jsem říkala, jak pan Kalas, tak eh, designovaný komisař pan Ševčovič skutečně řekli jasně, že chceme tento výbor nadále informovat, nadále plně zapojovat do naší práce a proto jsem zde i dnes. Ještě bych se chtěla více dotknout obsahu tohoto aktu přenesené pravomoci. Především bychom měli pamatovat na to, že tyto služby, které se týkají poskytování těchto informací, většinou tady e, jsou řízené plně trhem. Tento trh už víceméně existuje ve všech členských státech a informace o dopravě v reálném čase už jsou poskytovány uživatelům různými kanály. Nicméně my jsme se tady konkrétně zabývali tím, že stále ještě nemáme přeshraniční návaznost a v některých případech také nemáme ani mezinárodní kontinuitu, protože data, která jsou k dispozici, buď nejsou interoperabilní, anebo informace, které jsou k dispozici, nejsou formatována, nejsou formátovány stejně. Za druhé, jsme si také všimli toho, že kvality těchto služeb nejsou často tak vysoká. Ta kvalita není tak vysoká, jak by mohla být, ať už jde o e, rychlost těchto informací nebo i kvalitu těch údajů. Pokud jde o to, co vlastně chceme vyžadovat, tak tady skutečně chceme e, mít jak přístup, výměnu, znovu, e, možnost znovu využití těchto údajů a tak dále. To jsou základní podmínky. A proto jsme se tady zaměřili skutečně na vytvoření vhodného rámce nebo rámcových podmínek, které umožní a usnadní poskytování takovýchto přesných, spolehlivých, ale také obsahově bohatých služeb. Včetně tady dopravních informací v reálném čase. Zvolili jsme skutečně přiměřený postup, kdy jsme chtěli co největší flexibilitu nechat na členských státech, pokud jde o implementaci těchto služeb. A z tohoto důvodu eh, skutečně tento akt přenesené pravomoci je zaměřen na vytvoření vnitrostátních přístupových míst. To by bylo v podstatě takové jednotné okénko, jednotné přístupně, přístupní místo eh, k těmto údajům v rámci nějakého územního celku či sítě. Navíc tady máme ty takzvané discovery services, které jsou také definovány v aktu přenesené pravomoci a díky tomu tedy jakýkoliv uživatel by měl mít efektivní účinný přístup k těchto informacím a měl by mít možnost zjistit také, jaká data jsou vlastně k dispozici k určitému tématu, zjistit, kde jsou uchovávány tyto údaje a také, jak je využít. A to znamená také další dodatkové informace o možném opětovném využití v, přístup, v případných tady smluvních ujednáních. Pracovní dokument, který jsme vám dali k dispozici, identifikuje tři kategorie údajů. Statická, statické údaje, dynamické údaje o stavu silniční dopravy a potom e, také data o dopravním provozu. V příloze potom uvidíte konkrétní seznam příkladů typů takovýchto dat, eh, kterých se informace mohou týkat. Abych vám tady uvedla konkrétní informace, hovoříme tady třeba o charakteristice dopravní sítě, omezení doporučené trasy, eh, údaje o dopravní situaci v reálném čase a tak dále. A důležité je, že ten seznam příloze není, vyčerpá, není vyčerpávající a nevylučuje žádné další kategorie informací. To znamená, je možné, aby ho členské státy při zavádění té služby ještě dále rozvíjely. Už jsem zmiňovala skutečnost, že když hovoříme o interoperabilitě údajů, je třeba mít standardizovaný formát. To znamená, když hovoříme o tom, že chceme, aby Eh, prostřednictvím přístupových míst byla, byly tyto, eh, byla tyto, tato data přístupná, tak samozřejmě myslíme strojově čitelný formát, aby bylo možné tady mít ta dynamická data o stavu na silnicích. A pro ta statist, statická data, tam chceme eh, standardizovaný formát, který je v souladu s tím, s tím formátem, který je zmíněný ve směrnici. To znamená, nejsou to formáty, které by byly nové, které by bylo nově třeba vyvá, eh, vyvíjet, ale skutečně jsou to formáty, které už jsou v současné době využívané. Naším záměrem také je nejenom vytvořit možn, nebo aby byla tato data přístupná, ale také chceme vytvořit podmínky pro usnadnění aktualizace těchto údajů tak, aby skutečně bylo možné mít ta data v reálném čase, protože to je klíčové pro bezpečnost na eh, silničního provozu a je to klíčové pro fungování dopravy. To znamená, je důležité, aby jakmile budou ty údaje k dispozici, aby je také bylo možné pravidelně aktualizovat. V neposlední řadě je tady další důležitý aspekt, který už jsme diskutovali s členskými státy, a sice zeměpisná působnost, geografická působnost. V tomto návrhu navrhujeme, že tedy ta globální transevropská síť plus další dálnice, které nejsou eh, ještě zahrnuty, by tam měly být pokryty, abychom zajistili, že bude tady návaznost zajištěna a že budou mít uživatelé pozemních komunikací stejné možnosti, stejné zkušenosti. Nicméně ponecháváme členským státům možnost, pokud to budou považovat za vhodné, aby působnost či požadavky, které jsou zmíněné v tomto aktu přenesené pravomoci, rozšířily na některé další úseky, těch, ty takzvané prioritní zóny, které by buď mohly být tedy nějakými dopravními cestami v městech a tak dále, ale to samozřejmě bude záležet už na členských státech, jak to budou definovat. Jakmile bude tento akt při, přijat, budou se tyto specifikace týkat jakýkoliv informačních služeb Tady po uplynutí přechodného období 24 měsíců. Opět, jak už jsem vysvětlovala na začátku, v tuto chvíli ještě tento dokument nebyl oficiálně schválen ze strany Evropské komise, stále ještě probíhá ten interní proces, nicméně přesto vám ještě jednou děkuji za to, že jste nám umožnili sem přijít a vyslechnout si vaše otázky. Děkuji. Vielen Dank. Ano, děkuji. A teď bych předal slovo paní zpravodajce a to je Gesine Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisi. Myslím si, že je správné, že tak včas eh, jsme eh, přizváni, to nás velice těší v případě těchto přenesených pravomocí a v zásadě parlamentu jsme toho názoru, že inteligentní dopravní systémy jsou dobré, eh, můžeme se vyhnout zácpám, můžeme snížit emise, celou řadu věcí určitě tím můžeme dobře pokrýt. Měla bych pár otázek k tomuto. A sice za prvé, tady jde o to, abychom harmonizovali data. A pochopitelně především jde o to eh, stáhnout ta data od členských států, která, které už sbírají. To určitě smysl má. Otázka ale zní, co to celé bude stát. A kdo zaplatí tyto náklady? To je jedna otázka, která mě zajímá. A potom, do jaké míry eh, tím možná vzniknou náklady pro soukromý sektor? A jestli bychom to mohli vyčíslit? A ještě bych měla další otázku, která eh, mě také velice zajímá. Vždycky, když se sbírají data tak eh, je to zároveň otázka ochrany eh, dat. Jsem na jedné straně velice pro inovace a ehm, proto, abychom, aby se data dávala k dispozici, jsem proto, aby se vyměňovala. Vy jste také hovořila o reuse dat, Je to tak správně, mělo by se to i dále takhle používat, ale otázka zní, jaká data kým jsou využívána Eh, která mohou být přenášena dál, protože mm, mm, tady existuje celá řada dat, eh, která mohou eh, jaksi vyplivovat auta sama. Ehm, u mnoha aut je to technicky už zabudováno, tato možnost, že se dají sbírat ehm, data o spotřebě a způsobu jízdy tímto vozem. Takže která data přesně to jsou, která se tady ehm, sbírají? A kdo to se do toho může podívat, kdo má přístup, mm, jak je tady zohledňována ochrana dat a celá soukromá sféra. Jednak náklady, soukromí soukromý sektor a ochrana dat. Ano? Pak eh, mohu předat slovo dál. Pan eh. Venkam. Pane předsedo, děkuji. Měl bych dvě otázky. První eh, se zakládá na tom, co říkala paní Meissner, a sice k osobním datům. Přeci jen existuje určité zneklidnění mezi občany v Evropě, a sice je to dáno tím, že tyto dopravní systémy nás pozorují. Ani jsem neznal tento výraz v našem jazyce. Kolegyně eh, řekla ve svém úvodním slově, že eh, tato data vlastně e, není možné vysledovat k jednotlivým vozům. Ale to, co říkala paní Meissner, e, e, tak to bych řekl, že tady to nebezpečí přeci jen existuje, té možnosti je vysledovat. Jak se můžeme vyhnout tomu, aby se nám velký bratr díval přes rameno? Zvláště, jak bychom se mohli postarat o to, aby tato diskuse o inteligentní, aby to nebránilo diskuzi o inteligentních dopravních systémech. Druhá otázka se vztahuje k technickému vývoji. V mnoha zemích pozorují, že tyto systémy se velmi rychle rozvíjejí. Technika se rozvíjí dále, produkty jsou stále levnější, systémy jsou stále větší a tady je otázka, jestli vůbec jsme ještě aktuálně informováni, anebo jestli eh, tady máme akta přenesené pravomoci, eh, které trh už dávno předehnal. To by bylo vše. Děkuji. Děkuji. Takže to už jsme prostřed diskuze ehm, a tu? Ano, děkuji. Otázka ochrany dat už byla položena, takže tu už pokládat znovu nemusím. Ale dále by mě zajímalo, jestli Evropská komise má přehled o tom, jak v různých členských státech vypadá stav eh, s tím, kdy, kdy budeme chtít něco takového zavádět, v kterých eh, oblastech se to bude zavádět. V této souvislosti bych chtěl připomenout ještě jednou diskuzi, která běží v Německu to je to mítné osobních vozů. Tady existují různé přístupy k této oblasti, jak se tato data budou sbírat a jak se bude vybírat toto mítné. A mm, pak Stejně už to byl je dlouho požadavek z mé strany, abychom v Evropské unii měli eh, harmonizovaný masterplán plán pro eh, veškerou mobilitu mm, v Evropě, kde bychom zohlednili veškeré eh, druhy dopravy. A v této souvislosti by určitě bylo zajímavé vědět, Jaké možnosti eh, má Evropská komise, jaké tady vidí a jak různé členské státy reagují na jednotlivé návrhy? Děkuji. Děkuji, pan Robert Cíle. Ano, děkuji, pane předsedo. Také bych eh, měl podobnou e, otázku i pochyby, která se, otázka, která se tomu vztahuje. Je to věc, který je, e, nebo svět a vývoj, který je e, velmi hnán vývojem podniků. A Ven van der Kam už zmínil otázku technologickou a také mluvil o nákladech. A otázka je, jestli skutečně zlepšíme kvalitu těchto informací, když budeme využívat nástroj jako akta přenesené pravomoci. Mám o tom pochyby, protože mám zkušenosti, napsal jsem to ve své zprávě před pár lety, například zlepšení kvality přepravy zboží. No to prostě nefungovalo. Rád bych slyšel, jestli je to, jestli to bude technologický vývoj a jestli to je skutečně, dostaneme se, to bude ta hodnota, je tady value for money. Ano, děkujeme, Jakilen. Děkuji. Také jsem přemýšlela o um, otázce ochrany dat. Otevřená data, bezpeč, otázka bezpečnosti. Jestli by to mohla být osobní data nebo osobní eh, eh, konto, na které se dostanou informace o vozech jednotlivých. A myslím si, že eh, Tady máme také systém mít, mít musíte tady mít zabezpeč, musíte mít otázky bezpečnosti zohledněny. Toto je největší věc, protože lidé nechtějí, ehm, aby se neustále prováděla kontrola, aby se vědělo, jak eh, rychle nebo špatně eh, jezdí a podobné věci. Otázka, jestli komise eh, vedla diskuse o pojišťovnách, které by něco chtěly udělat s bezpečností na silnicích, protože platíme naše pojištění každý, každý den nebo každý rok, ale otázka je, jak ty peníze, které jdou pryč, jak, jak to má dopad na bezpečnější jízdu, než třeba eh, jezdí mladí lidé. Máme různé typy řidičů. A první věc je otázka bezpečnosti a ochrany dat, ale také možnosti, další možnosti, které se týkají bezpečnosti silničního provozu. Děkuji, Karen Madely. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za to, co to zaznělo. Co se týče nedostatek eh, těch intermodálních propojení, abych ráda věděla, jaké jsou hlavní směry eh, v této oblasti a jaká je eh, ta cesta, trasa. Děkuji mnohokrát. Thank you. Uh, of course. Děkuji. Samozřejmě vidím, že tady jsou obrovské možnosti v tomto systému, ale podobně jako paní Meissner a pan Van de Kamp, i já mám jisté obavy, které se týkají toho, jestli tam skutečně budu, bude přístup k osobním informacím, osobním datům jako ten velký bratr. Jsou tady nějaké záruky, které se týkají toho, že skutečně nebude dosáhat, docházet k zásahům do soukromí uživatelů? V podstatě je to podobná otázka, jako se ptali kolegové paní Meissner a pan Vanderkamp. Děkuji. Děkuji a teď Dieter Lebrich Koch. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci zeptat na to, zda vstoupení v platnost informačního systému o reálných časech je v souladu s fungováním, plnohodnotným fungováním Galila. Potřebujeme Galila předtím, abychom mohli získávat data, nebo jak budou mapovány údaje? Další pan Deli. Děkuji. Já bych se zeptal na jednu takovou malou otázku, která se týká těch vnitrostátních přístupových míst, protože v textu říkáte v bodě 6.3, že je možnost, aby dva, tři sousední státy vytvořily společné přístupové místo. A my tady už všichni hovoříme o tom, že máme obavy ohledně ochrany ochrany údajů. A já se tady chci zeptat, co tady stojí, jaká logika stojí za těmi společnými přístupovými body, které by spojovaly vlastně několik, dva či více členských států. Jak bychom tady vlastně mohli splnit ochranu údajů a požadavky na ochranu údajů. Děkuji. Děkuji a poslední Pavel Telička. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem možná v úvodní části přeslechl ty informace o tom, zda existuje nějaký, nějaká studie dopadů regulatorní. Já to chápu tak, že v tuto chvíli tedy skutečně jsme před těmi konzultacemi v rámci komise, ale mohl byste nám říci, zda něco takového existuje? Nějaký takový, nějaká taková studie dopadů? Jak tedy vyznívá a jestli je možné, že by to tedy také posoudila Rada pro posuzování dopadů. Já si myslím, že toto jsou informace, které by vždy měly být poskytnuty, vždy, kdykoliv nám budete představovat nějaký akt přenesené pravomoci. A teď měli jsme tu celou řadu otázek a teď bychom měli rádi otáz, eh, odpověď od paní Kopčinské. Thank you. Děkuji. Ano, děkuji za veškeré dotazy. Omlouvám se, pokud některé z nich združím do nějaké skupiny. Začnu jednou otázkou, která jde skutečně úplně do jádra vašich příspěvků a to je záležitost, která souvisí s ochranou osobních údajů. Já bych chtěla skutečně říci, že především tento akt přenesené pravomoci vůbec neza- se netýká sběru osobních dat. Tady skutečně nejsou Nejde o údaje, které by se týkaly jednotlivých vozidel na silnicích, ale jsou to data, která jsou sbírána z infrastruktury. To znamená z čidel, která jsou zabudovaná do infrastruktury. To znamená, většinou jsou to informace ve většině, členský, většině členských států, které se již sbírají, již existují, ale důvod, proč máme tento akt přenesené pravomoci, je, že chceme zajistit, že tyto informace potom budou poskytnuty na stejné úrovni v celé Evropské unii. A také, že když hovoříme o harmonizaci formátu údajů, takže také umožníme to, aby tyto informace byly poskytnuty všem uživatelům, které o ně mají zájem. Když hovořím o harmonizaci ale, tak nemám na mysli harmonizaci těch informací samotných. Tento akt přenesené pravomoci skutečně se zabývá, jestli tomu tak mohu říci, tou prací v pozadí, to znamená tím, jak se ty informace budou schromažďovat, dávat dohromady. Já jsem už hovořila o příloze k tomuto dokumentu. Tam jsou uvedeny příklady typů informací, které se budou uvádět. To znamená, jaké typy dat to budou. A teď se dívám na část, která by teoreticky mohla tady vyvolávat největší počet eh, otázek ohledně individuálních informací, ohledně uživatelů, kteří se pohybují na silnicích VU. E Máme tady tady údaje o řízení dopravy, podmínkách na komunikacích, eh, povolené rychlosti, Tedy ale nemáme na mysli skutečnou rychlost, kterou jezdí auta na té komunikace, ale povolenou. A potom jsou tam informace o délce, například eh, kolon a tak dále. Ale tady v žádném případě nechceme sbírat jakékoliv informace, které by eh, obsahovaly jakékoliv personalizované údaje. Už jsem zmiňovala v úvodu, že jsme i v kontaktu s eh, Evropským inspektorem pro ochranu údajů a je v této souvislosti třeba podotknout, že ať už tady máme na mysli jakékoliv aplikace, specifikace, služby v oblasti ITS na jakékoliv úrovni v EU, tak vždycky podléhají legislativě EU, která se týká ochrany jednotlivců v případě zpracování osobních údajů. Samozřejmě také všichni velmi dobře znáte nový návrh Komise o ochraně údajů, který tyto již existující principy bude chránit ještě silněji. Je tam také záležitost eh, zmíněna no, téma právo být zapomenut a tak dále. To všechno je zabudováno do nového návrhu. Ale to tady zmiňuji jenom na okraj, protože ještě jednou chci velice důrazně zmínit, že konkrétně tento akt přenesené pravomoci skutečně se netýká údajů, které která by se týkala těchto záležitostí, to znamená, nejedná se o jakékoliv osobní údaje. Zazněly tady otázky, například ze strany paní Meissner, která se týkaly nákladů. My jsme se samozřejmě zabývali analýzou přínosů a nákladů, jako vždycky, když tady připravujeme akt přenesené pravomoci. Já se tady snažím ještě si najít ta příslušná čísla, abych to měla před sebou. Takže pravda je taková, že v některých členských státech už se poskytují některé údaje v rámci tedy eh, údajů o dopravní situaci v reálném čase. Nicméně eh, je pořád ještě co zlepšovat jsme toho názoru, že vzhledem k formátu tohoto nového aktu přenesené pravomoci, kde hovoříme o sdílení údajů a informací mezi příslušnými aktéry, a hovoříme tam o správních úkolech, tak to jsou ty dva nástroje, které by mohly přinášet teoreticky další náklady. Nicméně členské státy budou mít flexibilitu, pokud jde o to, kolik dodatkových informací či služeb by chtěli začít využívat. A při jednání s členskými státy jsme zjistili, že pokud jde o roční náklady na takováto přístupová místa, která budou podle tohoto aktu přenesené pravomoci vytvořena, se budou pohybovat mezi 20 tisíci až 150 tisíci euro ročně. To bude záviset samozřejmě na tom, jak budou složitá, jak velké bude pokrytí a také na tom, jak budou tyto, tyto přístupové body vytvořeny a vy, vyvinuty. Svým způsobem vlastně také odpovím na otázku, zda v souvislosti s těmi vnitrostátními přístupovými body vznikne nějaké riziko sdílení informací, která by se neměly sdílet. Pokud to tedy bude sdílený eh, přístupový bod dvou a více členských států. Nicméně to tady máme v tom aktu v přenesené pravomoci právě jako bod, který vyvstal z intenzivní diskuze s členskými státy. Jak jsem říkala na začátku, ty přístupové body teoreticky by mohly pokrývat některé konkrétní jasně určené oblasti, městské oblasti, meziměstské a tak dále. A členské státy konkrétně žádali, abychom tam zahrnuli i tuto možnost, že by tedy přístupový bod pokrýval více než jeden členský stát, například v některých specifických přeshraničních oblastech. Nicméně sdílení informací, když hovořím já o sdílení informací, mám tím na mysli informaci o dopravní situaci, o hustoty provoz, hustotě provozu a tak dále. V žádném případě tady nevoláme po sdílení jakýkoliv informací, které by se týkaly osobních dat jednotlivců či konkrétních jednotlivých vozidel. Jak už jsem říkala, proběhlo sedm jednání s členskými, tedy s odborníky, které nominovaly členské státy a konkrétně pokud jde o tento akt přenesené pravomoci, jsme chtěli skutečně zajistit, že řešení, ke kterému dospějeme, nebude řešením, které by nutilo členské státy připravovat nějaká úplně nová řešení. Chtěli jsme se spíše zaměřit na to, co chybí v tom stávajícím systému, nebo na body, které ještě možná nejsou rozpracované tak dobře, jak by mohly být. Také zazněla otázka, která se zaměřila na to, zda tento akt nepřichází příliš pozdě. My si myslíme, že ne, protože některé typy informací o dopravní situaci už k dispozici jsou v různých členských státech, nicméně nejsou k dispozici ve stejném měřítku a nejsou k dispozici v rámci celé Evropské unie. A proto tady, tady máme tento akt přenesené pravomoci, který umožní aby pokud budou využity nové typy služeb, tak tam bude vzata v úvahu interoperabilita těch dat, které umožní harmonizované vylepšení kvality dat, které jsou k dispozici. Paní Kilenen eh, se ptala na komunikaci mezi jednotlivými vozidly a na to, zda data, o kterých tady hovoříme, mohou pocházet i přímo z jednotlivých vozidel, to znamená z jejich systémů. Toto opět není akt v přenesené pravomoci, který by se eh, skutečně zabýval těmi daty automatizovanými, která pocházejí přímo z vozidel samotných. Toto je akt přenesené pravomoci, které, který se týká dopravních informací, dopravních údajů, který se zabývá skutečně dopravní situací jako celkem, nikoli jednotlivými vozidly. Zazněla zde také otázka paní Deli, která se týkala intermodality. Ano, tento akt se konkrétně zabývá poskytováním informací o dopravní situaci na silnicích, ale nezapomínejme na to, že pokud jde o například plánování přepravy nákladu či osob ze strany společností, tak v takovémto případě údaje, které se týkají e, dopravní situace, jsou součástí těch intermodálních informací, které potřebujeme, pokud chceme zlepšit účinnost evropských dopravních systémů. Opět tady, tady máme na mysli tu globální evropskou, transevropskou síť která se zabývá třeba i dálnicemi či některými příměstskými městskými oblastmi. A jakmile tedy tyto informace budou zpřístupněny prostřednictvím přístupových bodů, tak podle našeho názoru bude také velkou hodnotou pro provozovatele dopravy, ať už osobní či nákladní, protože budou moci vzít v úvahu aktuální situaci na silnicích a lépe tomu přizpůsobit svůj systém. Také tady zazněla otázka, která se eh, týkala eh, propojení s možným dalším vývojem systému Galileo. Jak už jsem vysvětlila, tak my máme poměrně už velký objem informací k dispozici v tuto chvíli díky tomu eh, cenzu, ale samozřejmě budoucnu, až dojde k dalšímu rozvoji služeb, které jsou založeny na Galileu, tak budeme moci je ještě začlenit. Nicméně v tuto chvíli už existuje velký objem informací o provozu, který sami využíváte, třeba když cestujete po Evropě, ale není to založeno většinou na satelitní navigaci, družicové eh, navigaci, ale spíše na geocentrické, řekněme, infrastruktuře. Ovšem, když se eh, podíváme na to z dlouhodobého hlediska, eh, tak eh, základní informace o dopravě na satelitech tedy odvozené informace, ty nám umožňují lepší kontinuitu a lepší pokrytí napříč Evropskou unii a umožňuje to také reagovat v situacích, kde Ehm, bez ohledu na stav, jak je pokročilá infrastruktura, můžeme ehm, zajistit ehm, poskytování podobně pokročilých informací o dopravě. A co se týče poslední otázky, eh, tedy to je mm, akta přenesené pravomoci, kdy se eh, díváme na analýzu přínosů a výdajů pro informace, dopravní informace v reálném čase a konzultovali jsme to velmi obsáhle se soukromými provozovateli a možná ještě poslední poznámka. Ano, je to dáno vývojem na trhu, tato oblast, ale soukromí provozovatele Eh, například dopravní eh, cestovní organizace zdůraznili, že je tady stále, tady ještě chybí propojení a není tady dostatečně zaručená kvalita z eh, mm, skutečně dobrých dat nebo kvalitních dat na příč Evropskou unii. Děkuji, děkuji. A teď má poslední slovo Jezina Meissner, pokud si to přeje. Vlastně jsem velice spokojená s informacemi, které jsem dostala. Byla to řada otázek a nedostalo se mi podrobných odpovědí, takže si myslím, že už nezůstalo nic otevřeno. Myslím, že byly zodpovězeny všechny otázky, proto ehm, teď budeme vyčkávat, jak bude vypadat další postup. Ano, děkuji a tím bychom měli eh, vyřízen tento bod pořadu jednání. Dostáváme se k dalšímu a to je bod ehm, různé. Pokud k tomu nikdo nic nemá, tak mohu pouze říct, že další e, e, schůze se koná pondělí 3. listopadu v 15 hodin. A tím můžeme e, schůzi považovat, no, považovat za ukončenou a nyní se koná setkání koordinátorů.